Dámy a pánové, navrhuji vám, abychom zahájili naši práci. Eh, všichni naši kolegové ještě nedorazili, zejména ty dvě největší skupiny, Evropská lidová strana a Evropští socialisté, jsou normálně zastupováni vynikajícími osobnosti, ale v nepříliš vysokém počtu a doufám, že co nejdříve dorazí. Viděli jste program dnešního zasedání. Musím vám oznámit, že prezentace studie, jakým způsobem řeší členské státy příspěvky do rozpočtu EU v rámci svých vnitrostátních rozpočtů, je přeloženo. Hlasování se bude konat zítra v 9 hodin a bezprostředně poté v 10 hodin Začneme s hearingem o iniciativě pro zaměstnávání mladých lidí. Měli bychom hlasovat o těch dvou tématech týkající se finančního nařízení, eh, kde došlo k dohodě konce minulého týdne společně náš s radou a komisí. A chtěl bych poblahopřát našemu zpravodajovi. Měli bychom mít zasedání, které skončí poměrně brzy dnešní odpoledne, což nám umožní bezprostředně potom zahájit zasedání koordinátorů, abychom využili přítomnosti tlumočníků, eh, kterých budeme potřebovat, které budeme potřebovat pro koordinátory. Takže bych rád po žádal asistenty, aby upozornili koordinátory, aby dorazili co nejrychleji. Máte nějaké připomínky k programu? Není tomu tak, čili ho považujeme za schválený. Sdělení předsedy se týkají Kobu News, a navrhuji vám tedy No, co se týče, promiňte, bodu 3, schválení zápisu ze schůze konané dne 19. března minulý týden dostali Mm, jste tento zápis a v souladu s našimi předpisy nedojde-li k poznámkám do konce dnešního zasedání, bude považován zápis ze schválený. Navrhuji vám, abychom okamžitě přešli k bodu čtyři. Monitorovací skupina pro vnější činnost, zejména pro humanitární pomoc. Pomoc potravinovou. Vzpomenete si jistě, že na žádost našeho zpravodaje pro rozpočet 2014 a 2015 jsme organizovali diskusi s panem komisařem Levandovským a dalšími 4. března a zejména jsme se zaobírali otázkami humanitární pomoci a oba zpravodajové zahrnuli informace, které byly u této příležitosti vyměněny a potom jsme měli přání, abychom měli možnost využití našeho dnešního zasedání, abychom si vyměnili názory s hlavními odpovědnými činiteli z Evropské komise týkající se prostředků na platby a zejména v souvislosti s potravinovou pomocí a s činností vnější služby. Třeba, že generální ředitel pro rozpočet, který je mezi námi, eh, nám připomene tuto problematiku v souladu s komunitárním rozpočtem a ne jenom eh, v tom fokusu, na který se chceme soustředit dnes. To znamená, chci ještě, no, ještě jednou poděkovat eh, členům výkonné komise generálního ředitelství pro rozpočet generálního ředitele Silvano Prezána, kteří také a potom zastupuje, a potom tady máme zastoupeno generální ředitelství pro hospodářské otázky a další e, pracovníky, kteří se zaobírají operativními programy v oblasti rozvojové pomoci a potom tady máme také šéfa oddělení a ředitele pro zdroj zdroje pana Mikála Kellera, ředitele, který se zaobírá otázkami sousedství. A pan Marge je podle mne ředitel pro nástroje zahraniční pomoci. E, přeje si naše zpravodajka ujmout si slovo a potom dostanou slovo pánové z komise. An, máš slovo. and, uh... Děkuji, pane předsedo. Ráda bych řekla, že člověk by se domníval, že na tom setkání s paní Georgievou a panem Levandovským jsme probrali opravdu všechny věci. Ale je zde spousta otázek, které je třeba pochopit. A já si myslím, že někdy na to nebudeme dostatečně upozorňovat, protože ne všichni politicky tedy souhlasí s tím, že humanitární pomoc by měla být obětí nedostatku zdrojů. Ale k tomu právě dochází. A myslím si, že je to opravdu věc, která by měla být na prvních stránkách všech novin, to, co se tady odehrává. Protože my říkáme jednu věc, ale skutečný výsledek je jiný. Položili jsme celou řadu otázek, které máte ve svých složkách, abychom se dostali trochu podrobněji k otázce, jak se tam vytvořil ten přebytek plateb, protože jsme viděli, že velmi narůstají závazky, velmi narůstá humanitární pomoc, ale vidíme, že ta schopnost platit je tak malá, že v podstatě omezuje to, co můžeme dělat a omezuje to také závazky, které Evropská unie může přijmout. Dostali jsme odpovědi na tyto dotazy, za které bych ráda poděkovala, protože ten případ prezentuji mnohem jasněji. Máme před sebou takovou sněhovou kouli nezaplacených eh, závazků, kterou valíme před sebou a v určité fázi se dostaneme do situace, kdy už nemůžete přijmout žádné další finanční závazky, nemůžete přislíbit žádné další finance, nemůžete přibrat žádné další projekty, protože už nemáte možnost zaplatit, nejste schopni zaplatit. Dostali jsme další novou informaci v materiálech, které jsme dostali. Týká se to plateb úroků, protože platíme nevládním organizacím pozdě a s tím se tedy váží poměrně vysoké úroky v porovnáním s tím, jaké částky teď potřebujeme k tomu, abychom zaplatili. Teď eh, za rok 2013 je to skoro 350 tisíc eur, je to tedy malý rozpočet, ale je to rozpočet, kde děláme různé nesmysly, protože ty peníze nemáme. Takže bych si ráda vyslechla prezentaci pana Serencena a dalších eh, představitelů aby mý kolegové pochopili, co se vlastně děje, ale v každém případě chci poděkovat za další materiály, které jsme dostali. Myslím si, že pro řadu lidí bylo obtížné pochopit, jak závažná je to situace. Nejedná se pouze o nějaké technické aspekty, je to skutečně otázka toho, že se podstatným způsobem omezuje to, co Evropská unie může dělat v oblasti humanitární pomoci a není to tedy politické rozhodnutí, protože politicky chceme udělat přesný opak a to je skutečně děsivé. A teď bych ráda zase vrátilo slovo vám, pane předsedo, byste mohl pokračovat. Děkuji, děkuji, An. Pane generální řediteli, prosím, máte slovo. Oui, merci, président. Děkuji, pane předsedo. Rád bych připomněl několik základních eh, věcí k minulosti a k tomu, jak my jako generální ředitelství pro rozpočet chceme k těmto věcem přistupovat v, následující, v následujících měsících. Kolegové se potom zmíní o svých konkrétních rezortních odpovědnostech. Pro rok 2013 eh, naplňování rozpočtu dosáhlo zcela bezprecedentní úrovně ten rozpočet nejenže byl zcela vyčerpán, pokud jde o závazky, ale také pokud jde o platby, a to i přes poměrně podstatné navýšení, ke kterému došlo v průběhu roku, především těch 11,2 miliardy, které byly dány evropskému rozpočtu k dispozici. Jak připomněl pan komisař Levandovský, RAL rostl i nadále, samozřejmě už ne o tolik, o 4,5 miliardy, což v podstatě odpovídá snížení, pokud jde o soudržnost a navýšení u jiných položek, především tedy pokud jde o kapitolu 4, tam je ta situace zcela v souladu s tím, co jsem říkal o rozpočtu obecně. To využití dosahuje téměř 100% a to platí jak pro závazky, tak i pro platby a to i přes navýšení o 500 milionů eur na platby v rubrice 4 a pokud jde o humanitární pomoc, tak rozpočet eh, byl navýšen v průběhu roku 2013 o 410 milionů, jak u závazků, tak u plate prostřednictvím opravného rozpočtu tam došlo ke globálnímu transferu a mobilizovala se rezerva na naléhavou pomoc. Pokud o rok 2014, tak situace, pokud jde o platby, je, jak víme, velmi napjatá. Jak už jsme říkali, ta výše nesplacených závazků pouze v oblasti soudržnosti, a teď nehovořím o dalších položkách rozpočtu, přesná čísla se dozvíme až při uzávěrce, ale pouze pokud je tedy o soudržnost, tak připomínám, že výše nesplacených závazků dosahuje 23,4 miliard. To je tedy obrovský nárůst i v porovnání s minulým rokem. Ten samotný fakt, že zde máme napětí, sám o sobě není žádné překvapení. Už při přijímání rozpočtu to uznali jak parlament, tak komise kteří předložili společné prohlášení k otázce pleteb. Já se nebudu vracet k tomu textu prohlášení, jen připomínám, že to prohlášení bylo vydáno. A je jasné, že v tomto kontextu určité programy zahraniční pomoci budou mít problémy s platbami v průběhu tohoto roku, dříve či později v průběhu roku a především to platí tedy pro humanitární pomoc. Komise a především generální ředitelství pro rozpočet velmi pozorně sleduje tuto situaci a napomáháme určitým krokům, určitým akcím po dohodě s kolegy z odpovídajících generálních ředitelství. Přijímáme opatření, za komisi, abychom eh, dostali pod kontrolu počet smluv na rok, abychom mohli co nejlépe využít eh, prostředky, které máme k dispozici v oblasti závazku, především tedy pokud jde o humanitární pomoc, tak jsme se rozhodli, že budeme jednat ve dvou etapách v průběhu roku a Pokusíme se tedy snížit eh, tu úroveň spolufinancování, která se vztahuje na mezinárodní organizace. Abychom vyřešili ten konkrétní problém plateb, tak eh, využijeme několik nástrojů. Především vytváříme a dostanete naše žádost o převod převody, budeme provádět převody, které umožní dát k dispozici v této fázi roku prostředky, které potřebujeme v humanitární pomoci a potom prostřednictvím opravného rozpočtu budeme muset splatit to, co nám tyto peníze přinesly, protože, jak jsem říkal, to napětí je všude u všech položek, a tedy obzvlášť u položek zahraniční pomoci. My jsme požádali, požádali o převod 150 milionů, pokud jde o prostředky na platby, to je DEC 6 a pokud jde o nástroj na demokracii a lidská práva, to je DEC 10. To jsou tedy převody, transfery v rámci kapitoly 4. Pokud to bude potřeba, tak využijeme také tu rezervu na naléhavou pomoc, pokud nebudeme mít k dispozici žádný jiný krátkodobý prostředek. Později během roku použijeme všechny prostředky, které budeme mít k dispozici, to znamená globální transfer, přerozdělení nevyužitých prostředků na platby, všude tam, kde to bude možné a konečně, vzhledem k tomu, nebo podle toho, jak bude vypadat naplňování rozpočtu v průběhu první části roku, tak eh, komise požádá, aby se mobilizovala marže, která bude k dispozici pod tím limitem plateb. Je to 711 milionů podle tedy společného výkladu těchto čísel ze strany rady, tedy komise a parlamentu. Využijeme všechny mechanismy flexibility v rámci nařízení o víceletém finančním rámci a meziinstitucionální dohody a především, pokud to bude nutné, tak eh, využijeme také marži podle článku 13 nařízení o víceletém finančním rámci. Tak eh, to bylo, pane předsedo, rychlé shrnutí a připomenutí toho, odkud přicházíme, kde jsme a kam jdeme, kam směřujeme. Za využití těchto prostředků, ke kterému bude docházet podle harmonogramu, který začíná v podstatě dnes eh, a bude pokračovat eh, až do léta. My doufáme, že rozpočtové orgány, to znamená rada a parlament, budou schopni efektivně a rychle reagovat na žádosti komise. A my rozhodně nepochybujeme o podpoře parlamentu v tomto smyslu. Pokud dovolíte, tak možná kolega Serencen by na mě mohl navázat. Děkuji. Ano, abych navázal na vaše poslední slova, pochopili jste jistě, že to, že se výbor pro rozpočet zabývá tímto problémem, nejdříve tedy tím, že vyslechl tyto dva komisaře a potom jsme tedy svolili tuto monitorovací skupinu, to svědčí o tom, že nás ta otázka v oblasti plateb skutečně znepokojuje, protože to může mít dramatické dopady na některé politiky Evropské unie a vzhledem k tomu, že se blíží konec funkčního období parlamentu a evropské volby, po kterých budeme mít nový parlament, tak eh, bude následovat, nebo kvůli tomu dojde k určité prodledvě, prodlevě. Bude několik týdnů bez parlamentní činnosti a některé věci si prostě odklad nemohou dovolit. Proto se chceme ujistit, že všechny postupy, které máme k dispozici, jsou náležitým způsobem uplatňovány, aby se co nejvíce omezily negativní dopady tohoto nevyhnutelného období volební, volební pauzy, demokratické pauzy, ke které dojde teď koncem jara. Děkuji, pane generální řediteli, a teď dávám slovo generálnímu řediteli Ekon panu Sorensenovi, který nás bude informovat o svém programu. Merci beaucoup, monsieur, monsieur le Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A v prvé řadě, já jsem... v prvé řadě bych se chtěla omluvit. Mám tu některé uh, diapozitivy, ale vím, že máte velice dobré oči, takže můžete sledovat eh, tu prezentaci na plátně. Ano, je to tak. Dokonce ani já to úplně nevidím, ale mám tu výhodu, protože tu prezentaci máme před sebou. Ale přesto se domnívám, že v podstatě mohu projít tuto prezentaci opravdu rychle V prvé řadě bych chtěl říct, že souhlasím s vaší kolegyní N. Jensenovou a e, jedná se tu opravdu o určitý efekt sněhové koule. Máme tady více nesplacených závazků a nahromadění účtů, které eh, nejsou eh, propláceny, ale jsou splatné a situaci nám dokládá tento přehled. Situace je taková bez posílení a já jsem opravdu eh, nesmírně vděčný svým kolegům i pracovníkům ostatních generálních ředitelství, kteří se tím zabývají. Bez tohoto posílení bychom měli nesplacené závazky, které by byly značně vyšší, než kolik je eh, roční eh, rozpočet závazků i pladeb, takže to je v pořádku, když máme dlouhý cyklus projektu, ale v podstatě musíme eh, likvidovat a provádět eh, platby eh, z pravidla po období 12 až 24 měsíců. Nemůžeme to nijak odkládat, protože ti, co se tím zabývají, potřebují eh, bezprostředně platby, aby nezbankrotovali. Eh, týká se to eh, různých organizací, s nimiž jsme uzavřeli smlouvy o partnerství a my jsme smluvně vázáni, abychom jim předem vyplatili 80% pro UNHCR, pro potravinovou pomoc a podobně. A já musím odkládat a oni jsou velkorysí, ale je tu určitý limit, do jaké míry je mohu požádat o takovouto eh, velkorysost eh, protože se tak převádějí eh, ty dluhy do dalšího období a to je to hlavní dilema. V důsledku kumulativního efektu vidíte tu rozdíl mezi těmi dvěma zelenými pilíři a to je rozdíl mezi závazky a platbami. A to se nám tady objevuje rok co rok a tady eh, nastává to roční posílení. A ještě jednou díky dobrým kolegům v eh, komisi tady máme eh, úvěry pro Syrii, ale ty platby se neobjevují ve stejném objemu. Takže Eh, máme na krku velký mlínský kámen. A abych byl úplně upřímný, až do loňského roku eh, se nám eh, podařilo to řešit z pravidla ke konci roku. To jsou <clears throat> požadavky na transfery a na pomoc, ale tyto zdroje prostě vyschly a je velice obtížné, i když generální ředitelství eh, pro rozpočet poskytuje velkou eh, pomoc, tak tu nejsou dostatečné eh, převody, abychom řešili na akumulovaný deficit, abych byl spravedlivý. Já jsem velice vděčný tedy za toto posílení, ale to nepostačuje, protože tento problém se tak rozrostl že e, i toto značné posílení nestačilo. E, vy sami jste si uvědomili tento problém, protože jste velice moudře v loňském roce navrhovali ještě další e, posílení do ro- z rozpočtu 2014 pladeb a také jste navrhovali, abychom měli v rezervě pro mimořádné události další eh, platby a úvěry, ale to neprošlo. Bývalo by to prošlo, kdybych se nám to podařilo, tak eh, by se v mé oblasti vytvořily lepší podmínky a snad by nám to eh, umožnilo se s tím lépe vyrovnat, kde jsme tedy skončili v loňském roce museli jsme se obrátit na eh, nevládní organizace, aby platby odložili, neobdrželi ze začátku 80%, bylo to 40% a doufejme, že dostanete prostředky po listopadu a některé prostředky přišly z tohoto rozpočtu a jistě pochopíte, že budete muset eh, platit eh, hotovostní platby v lednu a to eh, způsobí, že zmizí eh, hotovost, kterou jsem chtěl mít pro nové smlouvy v novém eh, roce, ale musíme si uvědomit prostý fakt, že tyto deficity pladeb musíme řešit. A jak už jsme právě řekli, my jsme počítali s dobrou vůli rozpočtového orgánu, že během roku ty peníze přijdou, ale musíme zajistit, aby eh, do té doby tady nebyl nedostatek hotovosti. To se nám tedy podařilo. A tady vidíte tedy eh, žlutý a modrý koláče, výseče toho koláče, které dokládají celkovou částku eh, pladeb, které jsou k dispozici. A co je tady eh, novinkou, pro mě to samozřejmě žádná novinka není, byli jsme si toho vědomi již delší dobu, že všechny ty prostředky zobrazené modře eh, prakticky taky naplňují naše závazky z let 2012 a 13. Než tedy přejdeme k novým smlouvám, tak musíme eh, vyplatit během roku, během celého roku, a to bych chtěl naprosto jasně říci, netýká se to jenom ledna, ale během celého roku, to je tedy to, co můžeme eh, předpovídat, to, co musíme tedy vyplatit eh, nebylo nebylo by to odpovědné nakládání s prostředky. A potom to máme tu žlutou část koláče, ta je ještě více omezená protože to eh, jsou nahromaděné vyplacené faktury k prvému lednu a já bych chtěl říci, že je vyplatíme okamžitě, jakmile budou prostředky k dispozici z rozpočtu 2014 a potom jsme ještě odložili stranou eh, něco, co bych označil jako fixní náklady, to jsou tedy eh, platby pro pracovníky přímo v eh, terénu, protože je to EcoFlight, protože bychom nechtěli eh, zlikvidovat infrastrukturu, kterou jsme přímo v místě vybudovali. Takže to jsou takové eh, zamrzlé prostředky, fondy, eh, které chceme využít a méně než 100 milionů eur na začátku roku, pokud bych to tedy měl nějak předvídat. Tyto prostředky budou během roku eh, využity. Co se týče hotovosti, tak je situace mnohem pozitivnější. Já nechci vynaložit všechny prostředky na začátku roku a to jsme neučinili. Máme tedy ještě hotovost v pokladně, ale blížíme se tedy k tomu provádění, co budeme muset provést budu tedy potřebovat určité posílení. Já dostávám se k poslednímu obrázku, ale eh, bych nebyl tak eh, rozvleklý, abych to zestručnil již dnes eh, máme pro vás také dobré zprávy. Díky mým kolegům kolegům eh, v generálních ředitelstvích DEVKO, Region eh, a pro rozšíření. Eh, to byla ochota poskytnout zálohy na platby, protože vědí, že je potřebujete stejně naléhavě jako já, tedy pro transfer 150 milionů a to je naprosto nutné, protože mi to umožní, abych eh, pokračovala eh, v uzavírání slov stejnou rychlostí jako do posud, abychom vyřešili všechny potřeby financování rozumným způsobem, a já říkám rozumným způsobem, protože to není perfektní řešení, ale abychom mohli alespoň přežívat stejně, jako jsme přežívali v loňském roce. Byl bych eh, velice vděčný, kdybych eh, kromě 150 děti také dostal eh, asi 250 v podobě eh, opravného rozpočtu. Eh, kolega to již vysvětloval, hm, tyto prostředky ještě nedostáváme, ale já věřím, že se na ně mohu těšit a E, komise nyní předložila svůj návrh a všechno je jasné v našich institucích a myslím, že mám dobré podmínky, abych e, mohl e, v té slavné druhé fázi uzavírat smlouvy. Ale nechtěl bych se dostat do situace, kdybychom nakonec podepsali smlouvy, zejména s nevládními organizacemi, které jsou na nás závislé když tedy e, podepíši takovéto smlouvy e, a e, pokladna bude prázdná, tak to bude mnohem horší situace, než když nebudu uzavírat žádné smlouvy. Takže se mi to podaří zvládnout, když to bude mezi 150 a 250 a vy jste zodpovědní a víte, že ke konci roku mi to umožní dosáhnout přibližně stejné eh, výše jako v loňském roce, to znamená 160 milionů eur. Já jsem to nějak zvládl v loňském roce, myslím, že to zvládneme i v příštím roce, ale rozhodně bych nikomu nedoporučoval, aby eh, si eh, do pustil větší nahromadění, protože jinak se ta sněhová koule ještě zvětší a to, myslím, eh, není odpovědné nakládání z prostředky. Myslím, že budeme muset spolupracovat s vaším výborem. Výborem který tu eh, doufejme bude i po nových volbách. A my se těšíme na tuto spolupráci, ale samozřejmě to sebou nese otázky, eh, co můžeme udělat v budoucnosti, abychom se eh, vyvarovali vzniku takovýchto problémů. A Tady jsme eh, uvedli několik eh, myšlenek. Eh, to odpovídá selskému zdravému rozumu. Jsou to žádné zázraky. Chceme zdravě pokračovat a vytvářet rozpočet pro humanitární pomoc. A Eh, ty platby jsou eh, nižší než závazky. V minulosti to fungovalo, když jsme mohli převádět prostředky ke konci roku, ale takováto varianta eh, kdyby měla být stále složitější a vzácnější, tak bychom museli přemýšlet o nové úrovni pladeb a v usnesení o udělení absolutoria eh, se tato myšlenka také objevuje a myslím, že s tím můžeme pracovat a také se tu objevila ještě další myšlenka a to jsou vyčleněné příjmy. Já alespoň věřím, že členské státy přikládají eh, velký význam humanitární pomoci, pokud by tedy členské státy měly zájem eh, na tom vzít eh, tyto prostředky z rozpočtu a vyčlenit je pro humanitární pomoc. Máme dobrý příklad Francie francouzská vláda eh, právě eh, téměř 20 milionů vyčlenila eh, na pomoc pobřeží Slonoviny a tím bychom se mohli opravdu zabývat a my se těšíme na výsledky přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce. Je třeba využít této příležitosti a potom se domnívám, že všichni víte, že komise a parlament se budou zabývat otázkou, jak zajistit platby pro humanitární pomoc eh, mimo ty stropy. To je velice důležité, protože eh, nemůže nastat taková eh, situace, že bychom nemohli zareagovat na mimořádné události jako na Haiti v důsledku stropu. Omlouvám, omlouvám se, že to bylo poněkud dlouhé. Já bych samozřejmě mohl hovořit podrobně o tom, jak jsme to zvládali. My jsme Eh, velice podrobně posuzovali každou zemi, každou smlouvu, abychom zjistili, eh, co je nejvíce naléhavé, jak můžeme nejlépe pomoci, eh, nebo kde se té pomoci mohou ujmout jiní dárci místo nás, abychom mohli zvládat tuto velice napětou rozpočtovou situaci. A já bych chtěl velice poděkovat svým spolupracovníkům, pracovníkům za jejich činnost a také eh, musím pochválit nevládní organizace, protože pro ně to bylo stejně bolestné a složité eh, uzavřeli se s nimi smlouvy. Sice nic není eh, perfektní, ale chtěl bych jim velice poděkovat za porozumění spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, pane generální ředitele, bych se vás zeptala rád na jednu věc. Můžete znova eh, eh, nám ukázat tu tabulku ze stránky 4? Ano, děkuji mnohokrát. Eh, rád bych se ujistil, že jsem to pochopil správně. To znamená, na levé straně máme nezbytné platby, to jsou vaše potřeby. Uprostřed jsou Eh, platby, které jsou k dispozici díky tedy prvním snahám o převody, ano? Před převody. Děkuji. Aha, čili disponibilní platby a tady je ta díra, prostě chybí peníze. A pravý sloupec to znamená 776 jsou vaše původní dotace pro rozpočet 2014 a vy byste k tomu rádi přidali ještě 150 milionů převodů. DEC 6. Očekáváte pozmění rozpočet ve výši 250 milionů, na toho, o tom hovořil generální ředitel a to by vám umožnilo ukončit Eh, rok s backlogem a domníváte se, že tady by to byla částka, s kterou byste mohli žít, nebylo by to nic skandálního. Je to schůdné. Nedomnívám se, že je to situace, která by mohla trvat a která by byla tady dlouhodobá, ale půjde to. No, já chci si zeptat na následující. Vy jste velice dobře představil tyto naléhavé problémy pladeb, které máte a také operace, které jsou řízeny přímo e, buď tedy ve spolupráci s nevládními organizacemi, anebo záležitosti, kdy máte smlouvu například s OSN. A vy jste nám řekl, že e, OSN, že s OSN můžete vyjednat eventuální menší spoždění jak vypadá v současné době v úvozovkách dluh, eh, lépe řečeno spoždění pladeb, které máte vůči jiným mezinárodním organizacím typu OSN. Eh, je to spíše mm, v souladu s tím backlogem, anebo se to nějak liší s pohledem tedy na celý rozpočet. No, je to tedy jenom takové počítání z hlavy, ale dejme tomu, že pro mezinárodní organizaci v rámci ročního rozpočtu jsou pře jsou započtené určité položky, ale když máme ty částky, na které máme právo, jako na předběžné financování pro 2014, by zhruba polovina takže potom je to polovina z poloviny, takže máte-li zhruba 800 nebo okolo 800. No, není to tak vzdáleno od této částky. Já rád bych vám řekl, že je to právě díky těm určitým organizacím, které přišly a říkali, nemusíte nám nic platit, stačí, když nám podepíšete smlouvu a bude stačit, když nám zaplatíte příští rok. A to je velice zajímavé, ale je to velice nebezpečné, protože to je ten efekt sněhové koule ehm, budu tu kouli ehm, prostě sunout přede mnou a ta se bude samozřejmě zvětšovat. Eh, takže radši řekneme děkujeme mnohokrát, snížíme to na 40%, budeme muset pokračovat, ale nemůžeme tady vytvářet eh, určité díry do budoucnosti. Ale musím říct, že nám velice pomohly. A kromě toho úroky, dovolíte mi ještě, je tady také možnost získávat úroky ze spoždění, ale oni to od nás nevyžadovali. A tam, kde se to musí platit, je nevládním organizacím a to se mi zdá být úplně v pořádku. Děkuji mnohokrát, takže to bylo tedy upřesnění ze strany generálního ředitelství ECO a teď dostane slovo pan generální ředitel za AFKO. Děkuji mnohokrát, já jsem ředitel generálního ředitelství oddělení pro spolupráci a rozvoj. V roce 2013 jsme měli vynikající práci z hlediska um, rozpočtu to znamená, eh, jak pro závazky, tak pro platby jsme docílili dobrých výsledků a také jsme dosáhli určitého backlogu v projektech, které se mají teprve zrealizovat. Co se týče roku 2013, máme tady 1,9 milionů euro eh, rozdíl mezi závazky a platbami a to 21,9 miliard eur, což jsou rally čili nevyrovnané nezaplacené závazky, které musíme vyrovnat do budoucnosti. To znamená, to, co řídíme my jako generální ředitelství AVKO, nám zůstává v ralech do konce roku 2013 15,5 milionů. Miliard, pardon. A zůstane nám likvidaci lehký nedostatek z těch úvěrů roku 2013 kde bude muset na začátku roku 2014 platit určité faktury za rok 2013 ve výši 30 milionů eur. Máme tady ale... la gestion des programmes passés, mais aussi de gérer euh, les nouveaux programmes. A v 11. března 2014 jsme schválili veškeré nástroje pro financování pro období 2014-2020 a bylo to také uveřejněno ve věstníku v 15. března. Vedeme s Evropským parlamentem strategický dialog se výbory eh, DV a AFET a Komise v současné době eh, ještě jednou přeskoumává ten program celý a předloží ho pro komitologické řízení před začátkem léta. A před létem bychom měli určitou část završit, ale zbytek až do konce roku. Pro rok 2014 máme závazky zhruba 4,7 miliard euro a v platbách 3,4 miliard euro. A Budeme-li tedy všechno plnit tak, jak se s tím počítá v rozpočtu, měli, bychme navíš, měli bychom navýšení RALu zhruba o 1,3 miliardy eur. Konstatujeme, že máme určité problémy s, s prostředky na platby týkající se roku 2014. Samozřejmě, jak již tady zaznělo, z generálního ředitele Tel Eko a rozpočtu, byla tady solidarita eh, v, na komisi, zejména co se týká prostředků na platby v oblasti humanitární pomoci, ale přece jenom my sami máme určitý problém a v prostředcích na platby a máme velice opatrno, obezřetní řízení. Tře- eh, na začátku je třeba říci, E, že je třeba dělat převody položku po položce, aby se zabránilo tomu, že bychom postupovali příliš rychle. Máme například platby dnes e, pro oblast lidských práv ve výši e, 65% a potom pro občanské společnosti zhruba 50%. To znamená, eh, co musíme realizovat, je platby pro určité položky, které dorazí zhruba v listopadu a v prosinci, abychom ještě posílili prostředky do rozvojové pomoci, do humanitární pomoci a do pomoci nevládním organizacím musíme také udělat určitou prioritizaci v oblasti pladeb, těch, které jsou pro nás nejdůležitější, ale nedojde-li k posílení od té troby do konce roku, bude třeba, abychom zrealizovali specifická opatření, abychom snížili ještě drastičtěji předběžné financování, abychom opozdili určité kontraktace a abychom eventuálně prodloužili platby až do roku 2015, což samozřejmě způsobí, že to znovu převese, přenese problémy do následujícího roku. To znamená, že i my ze strany FK očekáváme, eh, že, v oprav, že dostaneme v opravném rozpočtu více, které by nám umožnily mít více prostředků na platby do konce roku. Děkuji vám, pane předsedo. Merci. Děkuji v té vaší oblasti dlouhodobě máte představu o rozumném poměru potřebných eh, prostředků na platby v porovnání s prostředky na závazky, protože u strukturálních fondů máme dostatečnou zkušenost, která nám umožňuje říci, pokud dáme x prostředků na platby, tak potřebujeme 95 nebo 97 pokud jde o prostředky na platby. Pokud o rozvojovou pomoc, máte také nějaké takovéto zkušenosti? Existuje zde nějaký takový rozumný poměr? A s ohledem na rozhodnutí přijatá parlamentem v roce 2014, eh, zda se od toho můžeme nějak odchýlit nebo ne? My nenaplňujeme na 100% všechny, všechna rozhodnutí, která jsou přijata z různých důvodů. Někdy je to nadhodnoceno, především pokud je o infrastruktury, u těch projektů na infrastruktury. Někdy může dojít ke změně politik v partnerských zemích a kvůli tomu my musíme zrevidovat své programování, které nefunguje, takže možná je potom lepší zastavit ty programy, než v nich pokračovat. Takže takový odhad eh, poměrně široký nám říká, že potřebujeme 85 až 90 prostředků na platby, pokud jde tedy o závazky v porovnání se závazky. Děkuji. Takže poslední řečník za komisi, pan Marge. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vedoucí oddělení, který se zabývá nástroj zahraniční politiky a jsme zodpovědní především za nástroj, který přispívá k míru a stabilitě. Cílem je reagovat na konflikty ve světě. Je to nástroj rychlé reakce a velmi často je to první pomoc Evropské unie populacemi, které jsou postiženy konflikty a často můžeme reagovat rychleji. Stejně jako echo. Mně nefungují sluchátka. Naši partneři tedy budou potřebovat okamžité reakce. A po Lisabonské sloubě Evropská unie chtěla eh, mít největší zabezpečení na světě a to znamená, že to ovlivnilo náš poslední seznam z konce března. Končí, začíná to Ukrajinou, Iránem, Syrií, Sudánem, Jižním Sudánem a také Středoafrickou republikou. Pokud jde o nedostatek prostředků na platby, tak v této chvíli už jsme spotřebovali téměř 70 našich eh, disponibilních prostředků, to znamená 102 milionů eur. Protože my jsme zahájili rok eh, s tím, že jsme museli zaplatit staré závazky z roku 2013. Abychom zajistili především ty rychlé zásahy, které jsem zmínil, tak odhadujeme, že nástroj na stabilitu bude do června až července potřebovat asi 50 milionů eur. Doufáme tedy, pane předsedo, že parlament také vezme v úvahu potřeby nástroje stability v následujících transferech a jsem připraven poskytnout vám veškeré potřebné informace v tomto smyslu. Děkuji. Skvěle. Takže vážení kolegové, vyslechli jste si vystoupení různých zástupců Evropské komise. Chce si k tomu někdo vzít si slovo nebo položit nějakou otázku? Paní zpravodajka? Ze všeho nejdříve bych eh, vám ráda poděkovala. Ty oblasti, které jsou nejvíce postiženy, jsou opravdu malé a tam s velmi malou částkou můžeme udělat hodně dobra. Pokud jde o rozvojové programy, tak eh, tam to není tak okamžité, protože jsou to programy v oblasti infrastruktury a někdy ty programy nejsou náležitě implementovány z různých důvodů, jak zde bylo vysvětleno. To je jedna věc, kde si myslím, že bychom si měli uvědomit, že u tak omezených částek je skutečně neuvěřitelné, že Evropská unie nedokáže dostat svým závazkům. To je jedna věc. Také jsme pokládali otázky, které se týkaly palestinských linek. Také pomoc palestinským orgánům, tam by mě zajímalo, zda bychom mohli dostat více informací. Hodně se také hovořilo o tom, jaká by měla být předpokládaná implementace těchto linek, ale myslím si, že by to mělo být prezentováno také šířeji. Protože zde máme také Sýrii a Libanon s vysokými, s velkými potřebami a bylo by hezké slyšet, vaše hodnocení toho, jaká je situace a zda u závazků i u plateb budeme schopni reagovat na potřeby v této oblasti. To je tedy má hlavní otázka. Děkuji, Anna Paul Rubik. Otázka se ubírá tím směrem, jaké to bude mít dopady na budoucí projekty. Například s komisařem Ettingerem jsme hovořili o tom, že například pro Afriku, pro opravdu eh, chudé oblasti, kde je nedostatek energií, budeme financovat eh, solární panely. Poskytnujeme také informace o takovýchto technologiích, abychom eh, o tom jednali a i Vatikán podporuje takovýto projekt i OSN. Dojde to také eh, k tomu tak daleko, že budou znemožněny tyto projekty nebo odloženy. Jak se na to dívá komise? Děkuji, nemají žádné, kolegové nemají žádné jiné otázky. Kdo odpoví na tuto otázku? Prosím. Yes, Mr. Chairman, my name is Michael Köhler. Já se jmenuji Michal Keller a já jsem z ředitelství pro sousedství. Jak paní zpravodajka hovořila o Palestině a Sýrii, tak bych vám chtěl sdělit několik poznatků. Ano, eh, je tomu tak, jak eh, kolegové z Generálního ředitelství pro humanitární pomoc řekli, že v případě humanitární pomoci je tu velká potřeba pladeb, protože eh, se to týká organizací humanitární pomoci, nevládní organizací, které eh, nemají příliš velké rezervy, které by tím umožnili eh, <clears throat> předběžné financování projektu. A co se týče nástroje eh, eh, sousedství, tak eh, je to podobný scénář z tohoto nástroje. Asi 280 milionů eur bylo mobilizováno, aby bylo možné řešit dopady syrské krize. A to se týkalo zejména tří zemí Libanon, Jordánsko a Sýrie. A podle potřeb, podle situace jednotlivých zemí jsme využili využili opravdu každou možnost pomoci, eh, abychom dosáhli této pomoci. A když říkám o každé eh, variantě, taková země jako Jordánsko umožňuje, protože tam jsou eh, plně na kritéria využití rozpočtové pomoci, například 30 milionů eur pro ministerstvo vzdělání, abychom zajistili vzdělávání pro uprchlíky v těch komunitách, které je přijímají a také eh, různé agentury eh, OSN eh, v Libanonu a také využíváme opravdu nevládní organizace. Naše situace eh, se eh, opravdu podobá situaci kolegů z generálního ředitelství ECHO, ale když jde o takovéto úsilí, tak ty smlouvy, které se provádí v rámci pom- rozvojové pomoci, mají delšího trvání. Je to proto trochu snazší, abychom měli ty platby eh, na další období, rok nebo dva, nejenom šest měsíců. Eh, v druhé polovině 2013 se nám eh, podařilo dodržet ty platby, ale bylo to možné jenom, když stanovíme priority plateb, když eh, to například eh, eh, pomalíme na úkor těch zemí, kde ta potřeba není tak naléhavá. Co se týče pomoci Palestíně, když se podíváte na letošní rozpočet, tak tu jsou závazky 300 milionů eur pro Palestinu a bylo to rozděleno do tří částí po 180 jako v finanční pomoc, 80 eh, pro eh, eh, agenturu pro uprchlíky a 50 milionů pro projekty na palestinském území. A nyní máme platby pouze 200 milionů. Máme tedy pouze dvě třetiny plateb ve srovnání E, s e, závazky, které máme v rozpočtu. Jak se to e, tak stává, tyto mechanismy a platby pro ANRA se tedy musí zajistit stoprocentně, tedy jenom co se týče projektů delšího trvání, můžeme rozprostřet, rozprostřít ty platby a postupovat pomaleji ale dvě třetiny pladeb nebo závazků, které se týkají Palestiny, eh, musíme zaplatit najednou a máme tu nahromaděné závazky z předchozích let 200 milionů eh, platby, eh, to vůbec nestačí a to jsou jenom příklady, mohl bych uvést i další příklady a to jsou eh, velké problémy a největší v letošním roce je Ukrajina. Eh, máme tu tedy prohlášení z 5. března 11 miliard eur závazek a eh, to má pouze smysl, pokud vyplatíme těchto 11 miliard velice rychle, ne za pět nebo sedm let, ale velice rychle. Eh, momentálně vám nemohu říct si žádná přesná čísla, ale domnívám se, že zvláštní úsilí Evropské unie, k k prospěch Ukrajiny eh, v letošním roce ukrojí tedy velký podíl eh, z prostředků. A ještě závěrem eh, bych se chtěl vyjádřit k té druhé otázce. To je pravda financování energetiky, to je velká výzva pro Evropskou unii a myslím si, že v této souvislosti eh, budeme mít eh, hlavně financování energetiky eh, v Africe z rozvojového fondu a ten rozvojový fond má určitá omezení ve srovnání s rozpočtem, takže možná se využít tedy stávající nástroje rozvojového fondu, ale strukturálně je to opravdu podobné. Děkuji. Nejsou žádné další otázky. Děkuji. Děkuji našim hostům z komise. A teď navrhuji, abychom přistoupili k bodu číslo 6, který je v podstatě závěrem nebo pokračováním toho, o čem jsme právě hovořili o stavu plateb a nesplacených závazků. Na základě všech těch informací, které jsme dostali, těchto slyšení a monitorovacích skupin, náš zpravodaj Jan Mulder, který je zpravodajem pro stav plateb a nesplacených závazků a Ann Jensen připravili dokument, podkladový dokument, který máte ve svých složkách. Kromě toho máte také společný dopis, který jsem jako předseda KOBu napsal s Elmarem Brokem, který je předsedou výboru AFET o Ukrajině. A také tam máte návrhy otázek k ústnímu zodpovězení pro komisi a radu. Takže bych teď možná dal slovo našim zpravodajům. Jane? Ano, Děkuji. Pane předsedo, s velkým zájmem jsem si vyslechl předcházející diskuzi, protože spousta z těch věcí, které chci říct, jsou velmi podobné. Když se podíváme na rozpočet na rok 2014, my jsme byli všichni hrdí, že je to o 6% nižší než rozpočet na příští rok a že je to dobrý příklad pro členské státy, aby také realizovali úsporná opatření, většina států navyšuje své rozpočty, ale Evropský, Evropská unie snižuje své uh, rozpočty, svůj rozpočet. Máme tam rezervu 711 milionů na neočekávané události, ale to je všechno. Když jsme se dohodli na tom rozpočtu, myslím si, že to bylo ve dvě hodiny v noci tady v budově, v budově rady, tak nás komise ujišťovala, ujišťovala, že to bude stačit, že nám to vystačí a že můžeme být hrdí, protože poprvé v historii nám rada dala více prostředků na platby, než bylo navrhováno v tom původním rozpočtu, tak to bylo takové velké vítězství. Já si vzpomínám, že jsem říkal, že nejsem zcela spokojen, ale co se dá dělat, v té době mi asi někdo nerozuměl. Když se podíváme na současnou situaci, tak musíme vzít v úvahu to, že v tom novém víceletém finančním rámci máme různé nástroje pro flexibilitu, máme tam eh, fond naléhavé pomoci, fond pro přizpůsobení se globalizaci a tak dále. Takže tam máme marži ve výši asi 1,5 miliard, pokud se na to podívám takto. Takže můžete říci, že je to v podstatě pohodlné, ale když se podíváte na tu tabulku v mém dokumentu, tak asi 221 miliard eur, to je tedy ten celek a my doufáme, že ty účty nedostaneme příliš rychle, protože jinak bychom měli problém. Ale co tedy můžeme očekávat v blízké budoucnosti? Můžeme jen hádat, ale podle informací, které mám, tak v tabulce v tom mém pracovním dokumentu vidíme, že v kapitole 1a potřebujeme asi 1,1 miliard navíc. 1B asi 26 miliard navíc. U trojky nevíme, u čtyřky jsme právě diskutovali, možná další 4 miliardy, ale nevíme, jak to bude vypadat eh, po dohodě s Ukrajinou. Myslím, že jste si vyžádal společně s panem Brokem informace, pak zde máme také Sýrii a další věci, takže je zde velká nejistota v rozpočtu. Otázka je, co s tím. Můžeme jen doufat, že komise měla pravdu v prosinci a že se nám to podaří do konce roku nějak zvládnout. Já nejsem příliš optimistický, ale uvidíme. Jaké další kroky můžeme podniknout v budoucnosti? Co můžeme udělat? Můžeme omezit závazky. Nejsem si jistý, jestli je to právně možné nebo ne. Pokud máte víceletý finanční rámec a v tom dokumentu máte dohodu v závazcích, nevím, jestli je možné to nějak omezit, nejsem si jist, ale je to možnost, kterou zde zmiňuji, pokud eh, členské státy nepřinesou více peněz, tak nemá smysl dělat další závazky, protože je nemůžeme nikdy zaplatit, ale nevím, jestli je to tedy právně možné. Nebo můžeme navýšit eh, úroveň plateb. Už v minulosti jsem vám řekl, jaké jsou různé možnosti, ale všechno je to omezeno víceletým finančním rámcem. Pokud to chcete navýšit nad tento rámec, tak to musí projít radou a já si nejsem jist, že všech 28 členských států s tím bude souhlasit. Takže to je problém, ale můžeme využít všechny nástroje, flexibility, revizi stropu a tak dále. Všechno je možné, ale i když využijeme všechny tyto příležitosti, tak nikdy nedosáhneme těch 28, 29, 30 miliard, které bychom letos ještě potřebovali. Poslední možnost, kterou vidím, ale uvítám návrhy od kohokoliv v této místnosti, především od komise, že bychom provedli omezení plateb. Těch 26 eh, miliard máme v regionální politice, takže si myslím, že je zcela logické, že když eh, nebudou peníze, tak řekneme členským státům, škoda, nemůžeme vám zaplatit, eh, Děkujeme za ty peníze, které jste vynaložili jako zálohu, můžete pokračovat v těch programech, ale my vám už žádné další peníze teď dál nemůžeme dát. Je to věc, která si zaslouží úvahu. Pokud máte třeba smlouvu se soukromou společností a v té smlouvě se říká, že pokud nezaplatíte včas, tak musíte platit úroky a potom vzniká skutečně sněhová koule. Pokud je tedy v tomto případě možné nemít nebo tedy pokud máte nějaké smlouvy, které neproplatíte, tak budete potrestáni, tak ty musíte zaplatit jako první a potom, když už nemáme žádné prostředky k dispozici, tak musíme říci členským státům, že je nemůžeme dále financovat. Myslím si, že by to byla tedy zajímavá diskuse. Děkuji. A uvidíme v následující. Dokonce i v následujících měsících. Nejen příští rok, protože někteří z nás eh, vedou kampaň. A Chceš to dodat? Promiň. It's, it's really alarming. Ano, já se domnívám, že je to alarmující, protože všechny ty platby, o nichž hovoříme, jsou, hovoříme, jsou eh, platby vyplývající z našich smluv. Musíme je tedy splnit a domnívám se, že když se podíváte na ten režim, který máme na stránce 4, ukazuje ty další potřeby, které můžeme očekávat v roce 2014. A 711 milionů rozpětí. Jan hovořil také o výdajích na výzkum, ale jsou tu ještě další části, jako Fond pro přizpůsobení se globalizaci, a možná vyplyne nějaká potřeba z fondu Solidarity, také e, mobilizace e, prostředků z rezervy pro mimořádné události a myslím, že tu jsou důvody, na kterých jsme se s komisí dohodli a to znamená, že to e, jde nad ten e, strop a k tomu musíme přikročit v tomto roce. Myslím, že to je naprosto jasné. Takto jsme tu dohodu interpretovali tak e, interpretujeme situaci, v níž se nacházíme tady. To je jenom otázka, jak postupovat, e, protože to jde nad ten strop. A další opatření, o kterých hovořil Jan, jak můžeme postupovat, můžeme snížit úroveň závazků jistě například v oblasti regionální politiky vidíme, že některé členské státy mají problémy s eh, čerpáním prostředků z té obálky, která eh, pro ně byla eh, vyčleněna a potom je tu ta závěrečná doložka. A to bude zajímavé pozorovat, zda politikové budou ochotní využít této doložky. Já vím, že se takto již dříve postupovali, že e, země jako Itálie a Spojené království e, nevy, naložili ty prostředky včas, takže se vraceli, ale je otázka, zda to bude politická vůle, anebo zda komise řekne, musíme takto postupovat. Bohužel nevyčerpali jste prostředky ze své obálky, e, roky uplynuly a e, teď tedy e, jde o ty platby. Jistě komise již řekla, že je třeba využít všech nástrojů, včetně toho rozpětí pro mimořádné události, abychom navýšili úroveň pladeb, ale ten důvod, o kterém hovořil Jan, tedy omezit platby, je zajímavá myšlenka. Možná k tomu již došlo. Já jsem se již zmiňovala o velkých platbách úroků. Bylo to téměř 300 tisíc eur. Komise musela vyplatit tyto úroky, protože došlo k rodblení u pladeb a e, týkalo se to soukromých subjektů, smluvních subjektů, a tak členské státy musí být trpělivé. A to je vlastně jediné místo, kdy e, to můžeme vyřešit, ale může to být stejně bolestné pro členské státy. Víme, že celá eh, řada členských států se dostala do obrovských finančních potíží. Eh, to si musíme tedy také uvědomit a zohlednit to. Děkuji ti, An, pane generální řediteli. Chcete k tomu něco ještě poznamenat? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že analýza pana Muldera je mm, dokonalá. Co se týče řešení, ano, stojíme před e, enormními potížemi. Protože, jak již tady bylo připomenuto, to, co musíme platit, to jsou závazky z minulosti a není jiné řešení, než je zaplatit. Tečka. A zároveň Chceme-li říci, že řešení eh, a flexibilita jsou limitovány. Viděli tedy řešení pracovat eh, v oblasti závazku. Otázka, která je nastolena, znamená, jakým způsobem, jak. Závazky je výsledek vyjednávání jednomyslného v rámci víceletého finančního rámce, kde se definují stropy. Ale víme velice dobře, že členské státy eh, vlastně mají úžitek z toho, očekávají, že výdaje eh, půjdou směrem k ním. A dokud se nezmění nějaká věc v oblasti závazku, tak se bude změnit nezbytně nějaká věc, která by nebyla okrajová v rámci dosažení rovnováhy víceletého finančního rámce. Myslím tím politickou vyváženost. Bude-li třeba snížit závazky, bude třeba snížit disponibilní části eh, v rubrice 1AA, 1AB, 2, 3 anebo 4 v pětce ta už se mě změnila podstatně. A budu tedy ve velikých potížích, abych vůbec něco navrhl. Musíme si uvědomit, jak se diskutuje o rozpočtu na radě. Co se tady vlastně chce? Vidíme, že čistí přispěvatelé snížili částky týkající se politiky soudržnosti a vidíme, E, bezprostřední reakci, a totiž, že příjemci e, se snaží snižovat zase částku v zemědělství, což je citlivá oblast, a nebo v kapitole 1a. Když vidíme, že tedy soudržnost a jiné se neutralizují a stále se tady ty částky krátí, tak e, se to bude týkat hlavně 1a, kde tedy Každý se cítí tak eh, trochu svobodně, ale prostor je limitovaný. To znamená, že se skutečně nacházíme v mimořádně obtížné situace. Jediným způsobem, jak z toho vylézt, je vydržet, mobilizovat eh, nástroje flexibility, všechny, to znamená ale, že třeba respektovat ze strany rady také skutečnost, že to, co je v rozpočtu jako závazky, bude také v rozpočtu jako platby. A to je vlastně věc, kterou my už děláme na komisi. Jedná se o určité zpomalení pladeb, abychom v okamžiku, kdy bude třeba v oblasti pladeb tedy, se soustředili podle priorit eh, a sice na ty země, které to nejvíc potřebují, a abychom tedy se eh, velice, velice dbali na rally, na ty nesplacené závazky, abychom dbali také na ty špičky, eh, které jistě přijdou jak tento rok, tak příští rok, pak to možná půjde trošku dolů. Uh, a tady máme také politickou otázku, a to alespoň podle mého názoru se bude týkat příští komise, to znamená tváří v tvář situaci, odhadnout, zda skutečně bude nět anebo nět zasahovat do rolu. A to je ale politická otázka pro ty, kteří přijdou po nás. Děkuji vám. Děkuji vám, pane generální ředitel Salvador Gariga. Děkuji. Pane předsedo, domnívám se, že tato diskuse je stále ještě velmi jaksi nezralá, předčasná, ale eh, jistě příští parlament, včetně už tohoto parlamentu, bude muset v červnu něco udělat a rozhodnout něco o úrovni pladeb eh, pro rok 2015. Jaká možná řešení jsou? No, zaprvé je třeba hledět na to, že nebudeme spotřebovávat prakticky žádné závazky týkající se období 2014 až 2020, protože jak komise velice dobře ví, schválení operativních programů při nejlepším představitelem scénáře nebude existovat dříve než na začátku podzimu tohoto roku. A proto tady nebudeme mít mnoho závazků definovaných. A co se týče ralů, které budeme akumovat za bývalé období, No, návrh komise, tak jak nám to představil pan komisář Levandovský, eh, skrčit, seškrtat kalendář pladeb Znamená to, že tedy existentní platby v roce 2014 budou muset pokrýt předešlé období. Musíme dospět k určitému vyhodnocení a na druhé straně vidím určitá řešení, o kterých hovořil pan kolega Mulder E, s určitými potížemi, s mnoha potížemi, protože za prvé to jsou politická rozhodnutí a vždycky politická rozhodnutí ovlivňují rozpočet, ať už je to záležitost parlamentu nebo rady. Rada, která musí kvalifikovanou většinou rozhodnout a parlament, který e, musí v rámci politických skupin podle národností, které jsou zastoupeny, musí dospět k rozhodnutí, zda dojde tedy ke snížení prostředku na závazky. A nejlogičtější, jestli si vzpomenete, že už jsme na tomto výboru pro rozpočet diskutovali o této záležitosti v bývalých letech vzhledem k neustálému zvyšování se částky ralů a hovořili jsme o snižování prostředků na závazky, ale um, závěr naší diskuze bylo, že prostředky na závazky vyjadřují politiku tohoto parlamentu, že je to náš způsob, jak vyjádřit, kde my vidíme naše priority. Zjevně teď se budou muset, budou muset snížit prostředky na závazky, což neznamená, že by parlament musel revidovat své minulé politické priority. To už bude úlohou příštího parlamentu pro příští volební období, aby čelil této situaci. Na druhé straně nemáme peníze v oblasti flexibilních nástrojů, ani tam ne, a proto se zdá být nezbytné abychom veškerou flexibilitu využili teď a potom bude muset dojít ke kompenzacím v určitém okamžiku, až se bude zrychlovat ekonomický cyklus možná v roce 2015. Já si myslím, že nejlogičtější situaci eh, vyjádřil generální ředitel v té úvaze, že skutečně musíme vyčkat revize, střednědobou revizi finančního výhledu kde bude nezbytné zvýšit závaz, prostředky na platby. To víme, že tady bude muset dojít ke zvýšení stropu a tudíž bude muset dojít skutečně k závažné revizi víceletého finančního výhledu a jistě ten se bude velice liš, lišit od toho dnešního, protože fiskální politika členských států eh, umožnila určitou eh, reálnou politiku Eh, hospodářského růstu v určitých členských státech. Dnes se o tom eh, velice hovoří, je to neodmyslitelné a myslím si, že komise má opravdu velice, velice uh, Eh, málo prostředku na platbu a doufám, že příští rok budeme mohli moci lépe, čili roku 2015 a v roce 2015 už zase budeme muset hovořit o nezbytnosti revidovat stropy ve finančním výhledu. Myslím si, je dobře uvědomit si, jaká je situace, abychom mohli informovat naše politické skupiny a naše členské státy, jak skutečně vypadá reálná situace v oblasti financí, ale nedomnívám se, že by to nějak změnilo současnou situaci, abychom tady zvonili na poplach, to myslím teď není, nemá cenu. To se bude dělat v roce 2015. Děkuji, Salvadore. No, to byl zásadní problém. Já jsem před chvíli říkal, že budeme mít eh, volební kampaň, před evropskými volbami a mně se zdá, je to můj osobní názor, že pokud eh, se jako členové rozpočtového výboru účastníme kampaně, tak máme povinnost informovat naše politické strany, naše spoluobčany o tom, že v současné chvíli Evropská unie nemá prostředky k tomu, aby mohla vést své politiky a splňovat cíle, které si stanovila především Evropská rada a v příštím volebním období budeme muset z toho vyvodit důsledky. Takže buď bude tedy třeba omezit eh, ambice, pokud jde o závazky, jiní budou říkat opak, jiní zase budou hovořit o tom, že musíme najít rovnováhu mezi ambicemi a prostředky, další budou hovořit o tom, že je třeba najít vlastní prostředky, vlastní zdroje. Podle mě je to zásadní téma a díky prací, práci našich eh, zpravodajů v posledních týdnech. Teď máme v rukou čísla, která nám umožňují přesně říci, co máme k dispozici a jaké máme nesplacené závazky. To znamená, to je takový ten nahromaděný dluh, dluh, který se nám nahromadil v posledních letech, toto jsme nezaplatili a s tím budou muset naši nástupci řídit, spravovat evropský rozpočet se všemi těmi těžkostmi, o kterých už jsme hovořili na začátku dnešního odpoledne u příležitosti informování ze strany monitorovací skupiny. To je tedy můj osobní pocit a já v každém případě takto budu postupovat eh, o příležitosti této volební kampaně chtějí naši zpravodajové z toho vyvodit nějaké závěry, ani jeden, ani druhý, dobrá. Někdo další se nehlásí o slovo, děkuji. Tím jsme vyčerpali náš pořad jednání, zasedání našeho výboru pro dnešní odpoledne. Já tedy až do zítřka odkládám zasedání našeho výboru. Zítra začínáme v 9 hodin hlasováním, ale poprosím koordinátory, aby zůstali v sále, protože hned navážeme schůzí koordinátoru. A prosím také tlumočníky, ty odpovídající tlumočníky, to znamená, víte to? Zdá se, že už byli informováni. Je to francouzština, angličtina, němčina, španělština, kvůli Salvadorovi. Alda tady není, takže nepotřebujeme portugalštinu. Tak a tím pádem uvolňuji všechny ostatní, uděláme si pětiminutovou přestávku, aby mohli odejít ti, kteří sem nepatří a aby mohli dorazit koordinátoři, kteří zde v této chvíli nejsou.